Drazí kolegové, dovolte, abych vás vyzval k zahájení schůze. Číslo jedna schválení pořadu jednání. Rád bych vás informoval, že body 9, 11, 13, 14, 15 a 17 se budou probírat před po bodu 4 a dále e, další body Eh, body 12 eh, a 13 se budou projednávat po bodu 10, 25 a 35 se budou projednávat po bodě 11 a eh, body 5, 7 a 26 jsou odloženy. Na žádost zpravodaje Eh, si myslím, že bychom do, nového, do bodu různé zařadili nový bod, a sice úvahu o zprávě týkající se dohody s Marrakeší, abychom to projednali potom in kamera. Máte vůči tomu, máte proti jo, tomu nějaké nájimky? Nevidím je, takže jsme schválili pořad našeho jednání. Bod číslo dva. Rád bych vám připomněl, že náš workshop týkající se implementace směrnice o mediaci se bude konat zítra ve 4.30 odpoledne v této místnosti. Také bych vás velice rád pozval na naší recepci u příležitosti polovičního období legislativního na začátku slavnostního období a bylo by to tento večer v 18.30 hodin v salonku ASP 0G. Bod číslo 3 eh, schválení zápisu Pakliže nedostanu žádné námitky do konce zasedání, zápis zasedání 12. a 13. října 2016 bude považován za schválený. A nyní se dostáváme k bodu číslo 4, prezentace prozatímní výzkumné zprávy na téma, jakým způsobem by se unijní model zároky životnosti mohl zavést na celém území Evropské unie. V kontextu návrhu na směrnici pro eh, týkající se smluv online nového prodeje se Jury obrátil s žádostí o vypracování studie, eh, která by se zabývala otázkou celoživotní, eh, modelu životnosti. Takže nejprve bych si dovolil dát slovo panu profesoru Klausu Tonerovi. Poté udělím slovo vedoucímu výzkumného týmu. On je ředitel výzkumného ústavu pro finanční služby a on nám přednese svůj příspěvek o tom, jakým způsobem by se unijní model záruky životnosti mohl zavést na celém území Evropské unie. Pane profesore, budete mít 10 minut na vaši prezentaci. Děkuji vám mnohokrát. Pane předsedo, Dámy a pánové, děkuji vám mnohokrát za příležitost eh, přednést vám částečné závěry studie, kterou jste nám zadali a dovolte, abych se přitom soustředil na otázku, jakým způsobem by se unijní modely záruky životnosti mohly zavést do občanskoprávní úpravy. E, vy máte na stole dva návrhy komise, které velice úzce mm, souvisejí a proto tady nechci se zaobírat obecnými otázkami, ale zcela konkrétně reagovat na takové otázky, které souvisí přímo konkrétně se stávajícími návrhy směrnice. Eh, tady stojí under consideration. To znamená, že projekt, kterým se zaobíráme, ještě nebyl ukončen, stále ještě běží a samozřejmě si vyhrazujeme, že do lhuty můžeme přijít ještě na chytré myšlenky, které vám můžeme prezentovat. Ale první tendence eh, směru, kudým se, kudy se to ubírá, bych vám rád dal už dnes. A sice Idea, kterou bych rád dal do středoboru těch deseti minut, které mám k dispozici, taková, že v otázce eh, záruky životnosti pro nějaký produkt musíme se obrátit také na výrobce, nejenom na prodejce nejenom na prodávajícího. Na této folii už vidíte takové zhrnutí této myšlenky. A sice, že bychom se neobraceli na každého výrobce, ale na výrobce technických produktů. A tento výrobce by podle našeho návrhu měl rozhodovat o minimální životnosti produktu a informovat o něm. A sice by to měl udělat takovým způsobem, aby vydal eh, model záruky životnosti tak jak už je to obsaženo ve stávající směrnici o obchodování online a e, jak je to obsaženo mm, i v další směrnici onlineového prodeje s tím rozdílem, že tentokrát e, by se jednalo o zavazující podávání informace při uzavřívání obchodu. My nechceme postupovat tak, že bychom teď e, zaváděli nějakou vynucenou životnost, protože ty produkty se velice liší ale do zákona podle našeho návrhu, tak jak o tom v současné době diskutujeme, by se tam nemělo zapsat, že ku příkladu dva roky životnosti je třeba mít dvouletou životnost pro všechny produkty, nýbrž, že výrobce eh, má, eh, může informovat o tom, zda vůbec chce zaručit nějakou Eh, životnost, ale nemusí zaručovat něco specifického. Musí ale říci, a to je to rozhodující, že neuvedeli nechceli eh, zaručovat žádnou životnost, musí to tam také dát. Eh, protože když se podíváme na to, co by měl dělat prodávající, podle mého názoru nestačí záruka prodejce ani tehdy, když se udělá obrácení mm, důkazu eh, k bodu dodání eh, dotyčného předmětu. Nesmíme zapomenout na to, že prodávající ze zásady vždycky ručí jenom za to, že předmět, to je ten produkt tedy, v době předání dodávky je bezvadný, A proti tomu bychom měli namítat, že existuje obrácení důkazního břemene, Eh, kde produkt při předání byl bezvadný, ale řekne se přitom, že existuje dostatek produktů, eh, které vůbec nemusí vydržet normální životnost. Nikdo nemůže očekávat, že nějaká bezvadná kytice květin bude ještě krásná i po třech letech. Tady nemusíte rozhodně hovořit o prodlužování lhůt životnosti. Ty hm, prostě tady eh, o těch se nejedná vůbec. Teď jaký výrobce by to měl být? My nechceme vůbec zasahovat do potravinových zákonů. Eh, eh, když se podíváme na příklad toho dejce květin, eh, to taky není zrovna technický produkt, kdo to je, se můžete zeptat, ale mohu vám říci, že existuje dostatek pravidel v unijním právu, kde jsou dostatečná vymezení. Já jsem tady navrhoval Eh, směrnici of electric of electrical equipment, to znamená směrnici týkající se technických druhů zboží, ale existují směrnice řídící eh, pravidla v oblasti designu, eh, které jsou dostatečně jasné v předpisech onlineových prodávajících my si myslíme, že, nebyl, že by nebylo zapotřebí dělat předpis, že by všechny produkty měly mít nějaké mini, nějakou minimální záruku životnosti, protože ty produkty se prostě příliš liší. Eh, dalo by se říci, že může existovat nějaká legislativní úprava o určitých druzích produktu, kde by se předepsala minimální záruka životnosti nebo minimální životnost, ale domnívám se, že dnes v souvislosti s těmi dvěma návrhy směrnic, které jsou na stole, to by patřilo do konkretizování předpisů souvisejících především s ekologickým právem jako ekodesign směrnice v naší studii chceme eh, vypracovat propojení k této směrnici eh, ekodesignu, ale nechceme předložit takovou obecnou koncepci, co by se všechno muselo udělat s tou směrnicí ekodesignovou, to už je zase úplně jiné téma, protože teď hovoříme o kupním právu. Neexistuje-li žádné legislativní pravidlo, pak by výrobce neměl být jenom, mm, eh, neměl by být svobodný v rozhodování, jakou životnost se zaručovat, nýbrž, ne, protože není nezbytné, aby se životnost udávala v období časovém. Představte si auto. Kdyby se to měřilo ve výkonu jízdy, nebo další příklad, například tiskárny, kdy životnost se neměřuje po obdobím, kdy je používáme například e, v případě myček, nádobí či praček, to taky není na, to je spíše na to, jak je používáte a ne na nějaké období. Teď proto si myslím, že by nebylo dobré, abychom se soustředili jenom na časový úsek a proto ten návrh podle mého pohledu je dostatečně liberální, to znamená nikoliv eh, na základě přísných úprav pro provádění záruky životnosti, nýbrž pro povzbuzení výrobce, aby v konkurenci při představování svých produktů vytvořil něco pro sebe. Mm, eh, existují také studie týkající se chování v této oblasti, které praví, že zákony mají vykonávat určitý nátlak na dotyčné subjekty, ale takovým způsobem, aby se cítili svobodní ve svém rozhodování. A informační povinnost tady existuje, ale ne povinnost předepisovat tedy určité časové období, určitý úsek, ale potom tedy si můžeme klást otázku, kdy ta informace by měla přijít. No na správném místě a ve správnou dobu. Tady chceme navázat na předpisy, které existují již v platném právu a to je otázka informační povinnosti. Tím se komise velice intenzivně zaobírá a chce tak trochu eh, teď docílit změn a třídit informace tak, aby byly na správném místě. To znamená v období rozhodování spotřebitele o koupi. Existují vzory například ve směrnici o nekalých obchodních praktikách, kde a může na to navazovat i labeling directive, která obsahuje odpovídající předpisy. A je třeba jednoznačně říci, že model se zárukou eh, výrobce vůbec nesouvisí se zárukou prodávajícího jako takovou. Je to pouze určité doplnění a proto je třeba při podávání informace jednoznačně zdůraznit, že mm, eh, záruka za produkt zůstává ale to už je e, ve stávajících předpisích a návrh, který leží před vámi na tomto místě, nic z toho nemění. Celý návrh ale přece jenom zůstává příliš bez zubí, když by tam nebyly obsaženy patřičné sankce a podle našich představ, i když to už bylo odvozeno z platných předpisů o zárucích, že eh, je třeba produkt nahradit, uhradit či opravit, pakliže nebude dodržena záruka. To už je sepsáno v zákonech. Co je tu nového je, že to bude platit také pro info o životnosti, kterou chceme od výrobce mít. A když výrobce neudělá nic, to znamená svůj technický produkt neopatří informací, to znamená informace null labeled, hmm, tak návrh, o kterém teď přemýšlíme, je v naší studii, zda by tedy výrobce, že by prodejce neměl za toho výrobce ručit. A teď ještě eh, slovo k lhutám o promlčení platící pro prodávajícího. Diskutujeme o tom, že rozumná úprava promlčecí lhuty. No, ještě vám něco řeknu. Rozumné prodloušení lhuty o promlčení je určitým způsobem upraveno, ale my nezastáváme ten stejný názor, který je zakotven ve stávajících pravidel. My se domníváme, že je nezbytné, aby obrácení důkazního břemene ve smyslu, bylo ve smyslu návrhu komise. Eh, protože tady by bylo takové 2 plus 2, 2 plus 2 eh, úprava, eh, aby tam byly dva roky, tak je, bylo by to lepší 2 a 2 než 3 plus 1, to znamená promlčecí lůta na 3 a obrácení skutkové podstaty na jeden rok. Čili my jsme spíš pro tu úpravu 2 2. Ale to je bod, kde ještě jsme neuzavřeli naše úvahy, spíš hovořím o tom, co se děje, jak si v té dílně, kdy tato studie vzniká, ještě to není konečné. Tím a pádem teď skončím se svými informacemi, když se na to podíváte, upozorníme tady, že to skutečně zatím pouze návrh a děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost. Děkuji vám mnohokrát, pane profesore, za tuto prezentaci a nyní bych eh, rád dal slovo eh, zpravodaji k stanoviska k eh, návrhu o směrnici pro online prodej zboží, její paní Hautala. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také panu profesorovi eh, za eh, to, že nás provedl eh, tím tématem. Zdali by bylo dobře zavádět specifické úpravy či nařízení o takzvané e, záruce životnosti. To je otázka. Myslím, že byste správně načrtl, kde jsou odpovědnosti, povinnosti a, e, a v jaké době, v jaké, v jaké lhůtě. Je zajímavé, jak jste e, propojil, pokud jsem vás správně pochopila, prosím, opravte mě, pokud nikoli, jak jste propojil ten dobrovolný přístup, ale také sankce, které jste, řekl by, měli povzbudit výrobce, respektive z, vyzvat výrobce, aby se postavil eh, eh, ke své eh, odpovědnosti za záruky. A na to bych se ráda ještě více zaměřila. Často diskutujeme o dobrovolném přístupu a o závazných pravidlech. A otázkou je, zdali přicházíte tedy s nějakou inovací. Asi ano. A za druhé, Také jste odkázal na celou řadu nástrojů komunitárního práva, které obsahují specifická pravidla o životnosti výrobku, tak snad byste nám eh, mohl ještě více vysvětlit, eh, jak tedy identifikací těchto právních nástrojů jste dospěl k tomu svému návrhu ve vaší studii nebo budoucí studii. A Závěrem musím říci, že považuji za velmi smysluplné, že také se vztahujete k odpovědnosti výrobců technických eh, produktů, některých technických produktů, které, jak jste vysvětlil, jak tedy dospět k legislativě, které, která by nás vlastně vedla správným směrem, kdy životnost produktu a prodloužená životnost by byla spíše eh, naší povinností, povinností zákonodárců, protože žijeme ve světě, který eh, čerpá, respektive spotřebovává přírodní zdroje mnohem rychleji, než by měl. Všichni známe ty eh, příměry o tom, že naše spotřebitelská společnost vlastně čerpá nebo vykořisuje hned několik planet na výrobu zboží a poskytování služeb a nyní musíme skutečně e, nasměrovat jak výrobce, tak i spotřebitele tím správným udržitelným e, směrem a proto je právě tato problematika životnosti e, velmi důležitá, zejména pokud je o prodej zboží online. Děkuji a nyní pan Achimo, zpravodaj eh, příslušného výboru IMKO. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poukázat na to, že eh, panu Tonerovi velmi děkuji za eh, tento posudek. Já jsem eh, jej obdržel 16. nebo 17. listopadu, protože Spolkový svaz spotřebitelských eh, centrál a středisek navštívil eh, mou kancelář a z Brusu novou zprávu nebo návrh mi předal a diskutovali jsme o tom a já jsem tedy s touto myšlenkou od prvopočátku byl jaksi, jaksi souzněl. Proč? protože jsem se zabýval už otázkou zapracování té životnosti eh, do eh, textu zákona, aniž bychom vytvořili jakousi právnickou šedou zónu, kdy budeme každý eh, produkt hodnotit jinak, z čehož pak vzejde určité zmatení. A když se budeme ptát, jakou garanci, jakou záruku mám u toho, kterého výrobku, pak je nutno to dohledávat v určitém katalogu výrobku, respektive komise by musela stanovit, jaká by byla ta zákona lhůta, kdyby byla e, životnost stejná. E, to říkají i e, všechny podnikatelské svazy, že takovýto model by byl velmi komplikovaný. Znamenalo by to, že nebudeme mít žádnou právní jistotu ohledně těchto záruk a bylo by velmi komplikované to také eh, provádět eh, v, eh, ve vnitřním trhu. A pak ten váš nápad považuji za velmi dobrý, abychom tedy nevycházely z úrovně zákonné e, záruky, tedy státem garantované, ale že ta životnost vlastně by měla být věcí e, výrobce. E, s touto myšlenkou skutečně se mohu stotožnit a považuji ji za zajímavou i s ohledem na všechno to, co ta cirkulární nebo ekonomika koloběhu ještě sebou přinese pro nás i pro výrobce abychom eh, výrobky mohli používat déle. Velmi obtížné v tomto kontextu je eh, zodpovědět na otázku, že eh, životnost produktu není nutně vždy tatáž. Hovoříme-li o tom, že někdo používá výrobek velmi často, životnost je ale delší než produkt, který je používán méně. Takže ten liberální přístup, že bychom měli nakládat nejenom s určitým číslem, ale také s počtem eh, užití. To také považuji za zajímavé. Nebo četností užití. Eh, vy jste hovořil také o tom, že u všech těch výrobců, kteří neuvádějí na svých výrobcích eh, záruku životnosti, že ty postavíme naroveň s prodejci a můžeme je tedy eh, můžeme je považovat za odpovědné také. Otázkou je, Eh, že tato myšlenka Action Direct by byla tedy zavedena ve vztahu k výrobci a tedy spotřebitel by se eh, mohl obrátit nejenom na prodejce, ale přímo na výrobce. I tuto myšlenku považuji za správnou. V belgickém právu tento eh, princip platí u jiných právních prvků nebo v jiných právních situacích. A Otázkou je, zdali jste také zkoumal, zdali by totež bylo providitelné v případech, kdy e, výrobce na svůj výrobek nenapíše, neuvede pouze nulu, ale i něco, co je méně dlouhé než zákonná záruka. Zdali bychom i tuto e, tento podnět mohli proskoumat v případě v rámci vašich vlastních analýz. Zdali i to by byla možnost přimět výrobce k tomu eh, svůj výrobek opatřit alespoň takovou životností, jaká je zákonná eh, záruka která je sice nyní v návrhu komise definována, ale o níž musíme ještě diskutovat, s čímž zítra začneme. Ale co se stane, když ta životnost bude kratší než tato záruka? Zdali pak tu myšlenku Action Direct eh, bychom do toho mohli zapracovat. A pak druhá otázka, která se nabízí. To je vždy ta kritická otázka obrácení důkazního břemene. Eh, a to je vlastně to jádro pudla u všech těchto otázek, které eh, diskutujeme. To obrácené důkazní břemeno je nyní stanoveno komisí na dva roky. V mém zprávě zítra um, bude stát něco jiného, ale tady také se nabízí otázka, jak uh, ty uh, lhůty životnosti sladit, aby to bylo také koherentní. To nejobtížnější pro podnik přece je vzít na sebe povinnost důkazu a také pro spotřebitele. A tudíž tedy vyvstává otázka, které je to dobré, správné pravidlo. Například i u e, e, lhůty ve vztahu k autům, kdy ta lhůta nebo životnost činí 2000 km nebo 200 000 km nebo 5 let, tak necháme to e, obrácené důkazní břemeno tam, kde je, anebo bychom měli tady něco upravit ve vztahu k té životnosti. Děkuji, nyní má slovo pan Fos. Pane profesore Tonere, děkuji vám mnohokrát za nastínění této myšlenky. Já jsem zprvu vždy skeptický, když se objeví další informace, které by měl nebo mohl spotřebitel hodnotit a také by to mohlo případně stížit eh, život podnikům, ale současně to nemusí nutně mít přidanou hodnotu pro spotřebitele, protože eh, u určitých produktů se spíše dívá na design anebo eh, na technickou stránku věci. Nicméně já se rád učím a tudíž se tak chci i projevit a eh, rád bych věc eh, pochopil hlouběji. V zásadě, pokud uvedu nějaké datum nebo nějakou životnost nebo lhůtu, tak byste mm, to propojil s určitým ručením, odpovědností nebo sankcí a neznamenalo by to pak také, že ten výrobek by podražil, protože takováto rizika jako ručení a sankce je nutno tedy do toho započítat, zakalkulovat jako podnikatel. A e, bylo by to tedy natolik ziskové, aby bychom nechali naše občany zaplatit více za to, že dostanou tyto informace? To je jedna věc. A další otázka. Jaká je ná, eh, pardon, jaký je náklad nebo jaká je zátěž pro občany, aby to zjistili? Otázkou je například, jak to uděláme v případě eh, obyčejné gumy na gumování eh, tušky máme tam určité minimální datum životnosti, ale jak to uděláme v případě nějaké tušky nebo eh, propisky, nebo co je nutno tam uvést, abych vůbec prostředkoval, jak dlouho ta životnost trvá, nebo jak dlouho funguje ten výrobek, než se spotřebuje a jak to udělat ve vztahu ke kobercit. Musím tam pak uvést, kolik lidí může za den projít eh, tím kobercem nebo pošlapat ten koberec. Já eh, doma například u svého koberce si to stěží eh, představím anebo například eh, košík eh, na chléb nebo na pečivo. Eh, tam to může například záviset na tom, jak často s tím košíkem doma manipuluju, nebo z jakého je materiálu a tak dále. A jak postupovat u kombinovaných nebo složených produktů, například životnost baterie může být předvydatelná ale zase to může odviset být odvislé od eh, něčeho jiného, například v jakém typu produktu se nachází a tak dále. Prostě já se chci eh, jenom prostě po, ještě, ještě hloubě dostat do podstaty toho návrhu. Děkuji. A nyní má slovo paní Gebhardt. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám, pane profesore, za tyto zajímavé myšlenky, které jste nám přednesl a domnívám se, že v době digitalizace, v níž dnes žijeme, eh, skutečně eh, učiníme za dobře, když se podíváme do oblasti ochrany spotřebitele a budeme inovativní a nebudeme používat ta stará pravidla, aniž bychom dále přemýšleli o tom, no jo, máme tady lhuty pro Eh, záruky a tak dále a tak dále. Ono to nějak půjde. Vždyť víme velice dobře, že to dneska stejně nefunguje, protože z pravidla máme stejné lhuty životnosti právě pro tak různé záležitosti, jako je guma anebo auto. Ale samozřejmě od auta očekávám, že vydrží trošku déle než možná tuška a myslím si, že je také dobré, že eh, tato inovativní myšlenka sem byla vnesena. A pak, když jsem vás správně pochopila, pane profesore, jedná se o povinnost výrobce informovat. To znamená, že výrobce by byl povinen informovat, ale ta informace může být také nula. To znamená, že by měl svobodu uvážení Eh, co tedy udělá. Já si myslím, že to není žádný problém, protože dnes bude existovat celá řada mm, výrobců, eh, kteří poskytují záruky jdoucí nad rámec eh, Eh, předepsané životnosti. Tři, já na, jsem dostala dokonce pět let na mé auto, i když eh, jak si záruka na životnost je pouze dva roky. To jsou všechno takové záležitosti, které již se dějí, ale eh, bylo by to závazné to udělat. To je ta inovace, která je v této oblasti. A to je skutečně velice zajímavé, protože to také může dát určitou pobídku či podnět výrobcům proto, aby poněkud důkladněji se zaobírali svými produkty nejenom z hlediska designu, ale také z hlediska techniky. A e, to by e, také se pustilo také do té problematiky obrácení důkazního břemene, protože my máme dojem, a nebo také otázka obsolentnosti, která to může existovat, ale je to velmi zajímavá úvaha. Ale pak tady je jedna otázka, eh, která už tady zazněla. Co se stane? Budeme mít lhůtu minimální dva roky. Já bych byla proti tomu, aby se to omezovalo na dva roky ve směrnici. Na ochranu spotřebitelů je to zapsáno jako minimální údaj a to nelze změnit ale minimálně tedy dva roky a výrobce ale může si, já dám záruku na mou pračku jenom na rok a půl, anebo na rok. Nemohlo by to vést k matení spotřebitele, eh, kdybychom tady měli rozdílné údaje? Jakým způsobem chcete nakládat eh, s touto myšlenkou? Jezdláli se obrácení života? důkazního břemene, no, e, čili dokázat, v čem spočívá chyba produktu je snad lepší, než aby e, to měl dokázat prodejce, který nemá ani potuchy o technice který chce ten produkt pouze používat. A proto domnívám se, e, zvýšení, obrácení břem, důkazního břemene by mělo smysl, protože to by měl nést břemene ten prodávající a ne ten slabší. Uvažujeme gospodin profesor. A Radev, děkuji pane předsedo. Vážení kolegové, V oblasti spotřebního práva platí celá řada norm, které jsou velice roztříštěné. A to potom vede k tomu, že podniky vlastně na soulad musí vynakládat eh, další a další náklady. Jednotný trh ale potřebuje jednotnou úpravu, pokud jde o prodej na dálku, ať online či offline. A rozdíly mezi prodejem online a offline povedou pouze k dalšímu tříštění. Z tohoto důvodu bychom se měli snažit o zkvalitnění legislativy v této oblasti. Existuje celá řada občanů, kteří si nejsou jisti svými právy a proto jak si vůbec na internetu nenakupují. Nevědí, jaké rozdíly jsou mezi nákupy online a offline. A proto potřebujeme obecná pravidla ochrany spotřebitelů. Potřebujeme úplnou harmonizaci, která napomůže zvýšení úrovně ochrany spotřebitelů, což bude jistě považováno za velký úspěch. Také bychom měli, tedy to je pokud jde o těch 17 členských států, ale řešení bychom měli hledat i pokud jde o ty zbývající země. Rovněž bychom se měli zajistit, snažit zajistit občanům přístup k širší nabídce zboží za nižší ceny. Měli bychom se prostě snažit dosáhnout určité rovnováhy mezi ochranou zákazníků na straně jedné, ale zároveň bychom neměli podniky příliš zatěžovat. Děkuji, paní Hautala. Děkuji. Ano, my samozřejmě se eh, zamýšlíme nad tím, jaké technické produkty by mohly při diskusi o těch eh, zárukách životnosti eh, být zacíleny. Ale podívejme se i na to i z pohledu zcela jiného druhu zboží. Pokud třeba si vezmeme nějaký nábytek nebo textilie, tak výrobci někdy eh, říkají, že můžete třeba 50 tisíckrát skákat na pohovce, která je potažena určitým druhem textilie. A my bychom se měli zaměřit nad metodami, které by mohly sloužit eh, k ověření toho, že ta záruka skutečně je správně formulována a jakým způsobem může nějaký nespokojený zákazník eh, ověřit, zda ta textilie je kvalitní. On asi nebude 50 tisíckrát skákat na té pohovce. Paní Anderson, děkuji. Já nejsem členkou tohoto výboru, ale jsem stínovou zpravodajkou za SAD. Pracuji s panem eh, Arimontem a jeho eh, kolegy na této zprávě a souhlasím především s tím, co říkala Evelyn. Myslím si, že v zásadě by bylo dobré a částečně z důvodu, které všichni dobře známe z reality, že v mnoha případech vlastně spotřebitelé vůbec neznají ty záruky, které mají. A poté, co ta zárukční doba uplyne, rok či dva, tak prostě to vzdají a nezáleží to na tom, zda se to týká laptopu nebo pračky. Prostě, jakmile ta záruka uplyne, tak oni již vlastně s tím nemohou nic dělat, byť e, dosud jejich zákonná práva vlastně přetrvávají. A zde v podstatě jaksi eh, to převrácení důkazního břemene by mohlo fungovat, protože ti eh, výrobci, ti vlastně mají spíše zájem na tom, aby jaksi spotřebitelé ty vědomosti o záruce neměli. Takže určitě je velice důležité poskytovat eh, řádné informace a myslím si, že bychom to měli dělat i v, jaksi zároveň eh, s nějakou úpravou legislativy. Neměli bychom to ponechávat pouze na výrobcích, ale mělo by to být součástí směrnice o označování. A také se mi eh, líbilo to, co jste eh, říkal o té době záruky a jak si o té celoživotní jak si o té době, kdy je možno v rámci té takzvané limitation period jak si eh, dále uplatňovat eh, nějakou stížnost na ten výrobek. A Evropská unie by toto neměla blokovat, protože eh, lidé jaksi stále budou čelit tomu problému s tím, že musí jaksi poskytnout to důkazní břemeno. Takže mě velice zaujal ten druhý návrh. Pane profesore Tonere, toto jsou komentáře členů našeho výboru. Nyní vám dávám zpět eh, slovo, ale eh, diskutujeme zde o průběžné střednědobé zprávě. A samozřejmě jinak ještě bude ta diskuse vypadat, eh, až zprávu dokončíme, takže prosím zodpověďte ty dotazy, ale nemusíte hovořit příliš podrobně. Ano, děkuji vám a nemám vůbec problém s tím přiznat, že zejména vy, pane Arimoste, položil prst na bolavé místo. Skutečně se nesmí stát, že eh, vinou krátké výrobní eh, eh, záruky bude vlastně podkročena záruka prodejce. Platné právo už počítá s tím, aby vlastně prodejce poukázal na to, že tady existuje, nebo aby výrobce poukázal na to, že existuje delší životnost garantovaná eh, prodejcem, ale navzdory tomuto spotřebitelům není vždy jasné, takže proto je eh, eh, zapotřebí o tom ještě více uvažovat. To mám na seznamu, ale jasnou odpověď vám na to dát nemohu. Dále obrácení důkazního břemene. Myslím, že na jedné straně je důležité, aby to obrácené důkazní břemeno bylo co nejdelší, to znamená na rozdíl od eh, návrhu zákona to navazovalo Eh, tak jak to navrhuje komise, ale eh, obrácením důkazního břemene nelze dosáhnout všeho. Eh, prodejce začasté dostojí těmto nárokům, stačí pomyslet na kitku nebo různé části, které podléhají opotřebením, opotřebení a tam samozřejmě je ta záruka životnosti omezená. a nestačí, aby eh, se vztahovala pouze na prodejce, ale ten nárok, respektive odpovědnost, musí sahat až k výrobci. Pane Fosy, vy jste nadnesl otázku, zdali se neprodraží tímto naše produkty. Já jsem velmi opatrný s tímto návrhem řešení a co rozhodně nechci, je, aby zákonnou úpravou bylo výrobcům vnucováno, aby jejich eh, produkty musely dosahovat určité životnosti. Vezměme si ten slavný příklad eh, pračky. Spotřebitel po mém soudu i eh, po vstupu v platnost takovéto úpravy musí mít e, volbu, právo volby, zdali si koupí levnou pračku, která vydrží pouze tři roky, anebo dražší, která bude ale dvakrát tak spolehlivá a bude mít dvakrát dlouho, delší životnost. E, tuto volbu mu musíme ponechat, ale musíme mu i poskytnout k tomu ty informace, musíme mu to říci. A pak si myslím, že ten argument nákladový nebo cenový, cenový odpadá. Je to tedy skutečně návrh, eh, který je v souladu s tržní ekonomikou. Pokud je o poskytování eh, těch záruk životnosti, očekáváme ještě hm, expertní zprávy eh, z jednotlivých členských států, které mají tyto delší životnosti nebo lhůtu, lhuty. Nevím v této chvíli, jak to skutečně v praxi funguje. To bych pak chtěl ale do té studie ještě za, zařadit a z toho v skutku může vzejít požadavek, aby v členských státech, které hm, tím docílují dobré výsledky s, dlhšími, s delšími eh, lhůtami eh, promlčení eh, mm, skutečně dosahují lepší výsledky a mohou mm, poskytnout i garance na životnost, delší životnost. Pokud jde o technické výrobky, i tady postupují velmi opatrně. Tím, že říkám, že v prvním první fázi se chceme omezit na tyto produkty. Máme celou řadu produktů a vy jste také eh, je zmínil, například nábytek, kde je také logické ptát se po životnosti a po eh, odručení za to, ale myslím, že se musíme tomu tématu přibližovat pomalu. Na zejména na evropské úrovni. U technických eh, produktů je to snažší, protože máme už v evropském právu definice. Často to souvisí s eh, spotřebou energie a také s eh, otázkami ehm, životního prostředí a dopadu ehm, na ně. Takže tady to můžeme snadno popsat. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, pane profesore Tonere. Toto byla tedy vaše závěrečná reakce. Já vám mnohokrát děkuji za to, že jste dnes mezi nás přišel a těšíme se na prezentaci závěrečné zprávy. Nyní přijdeme k bodu číslo 9, který vlastně není příliš vzdálen od eh, toho předchozího tématu. Jde o návrh zprávy která se týká smluv o prodeji zboží online a či jinými prostředky na dálku. A slovo má paní Hautala. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem velice ráda, že je zde celý tým zpravodajů, kteří se podíleli na přípravě zprávy o těch dvou eh, vlastně zprávách. Ta první se týkala prodeje eh, zboží, jaksi hmatatelného fyzického zboží a druhá se týkala digitálního obsahu. A je skvělé, že můžeme společně komunikovat a spolupracovat na tom, abychom sladili ty klíčové principy, které se dotýkají jak spotřebitelů, tak podniků. A to v obou těch dvou návrzích. Musím vám říci, že čím více pronikám do toho eh, nového návrhu komise, pokud jde o prodej zboží, tak eh, tím více si uvědomuji, že bychom si měli dát ještě nějaký čas na rozmyšlenou. Já plně souhlasím s tím a myslím si, že předchozí debata to i ukázala, že smlouvy online i offline, což v podstatě znamená jakýkoliv nákup a prodej, jakákoliv takováto transakce, že by to tedy pro podniky i spotřebitele mělo být harmonizováno. Nicméně způsob, jakým komise postupovala ve svém doporučení rozšířit rozsah působnosti tohoto návrhu, aby se to tedy netýkalo pouze smluv online, ale také smluv offline, tak eh, vzhledem k tomu, že tento výbor zodpovídá za lepší zákonodárství, tak si myslím, že se tou cestou, kterou navrhuje komise, vydat nemůžeme. A velice ráda bych požádala komisi o to, aby nyní jak si eh, provedla řádné hodnocení dopadu, které jak si poté, co navrhla rozšíření toho eh, té působnosti směrnice. Myslím si, že jde o velice zásadní navrhovanou změnu, kterou tedy je rozšíření působnosti a že by jaksi nebylo dobré, aby to měl na starosti pouze Evropský parlament. My bychom měli produkovat jasnou a kvalitní legislativu a nikoli nějaká překvapení pro spotřebitele a podniky. A neměli bychom tu situaci jaksi dále zatemňovat tím, že bychom přispívali k ještě větší roztříštěnosti. Myslím si, že toho, ten cíl podpořil již kolega Radev a domnívám se, že v podstatě všichni zpravodajové došli ke stejnému výsledku. Je tedy ale potřeba také požádat komisi, aby odvedla svou práci. Potom samozřejmě se chci také podívat na to, jak Evropský parlament a konkrétně i náš výbor může přispět k této práci podle pravidla číslo 54. Pan Arimont je zde zpravodajem za výbor pro ochranu spotřebitelů. A já myslím, že my jsme se již dohodli na celé řadě prvků také s těmi našimi kolegy, kteří se zabývají eh, tím eh, digitálním obsahem a online smlouvami. Například se zdá, že se nyní všichni shodneme na tom, že ty eh, takzvané eh, produkty eh, s začleněným digitalizovaným obsahem by měly tedy spadat pod tu směrnici, která se týká právě digitálního obsahu a jeho prodeje. To je tedy jeden z našich společných závěrů. Poté Existují také určité rozdíly mezi oběma typy produktů. Na jedné straně tím digitálním obsahem a na druhé straně tím fyzickým hmatatelným zbožím. A myslím si, že u těch návrhů, které se e, týkají běžného zboží, bychom se mohli asi shodnout na tom, že bychom tam e, odstranili tu takzvanou hierarchii e, opravných prostředků, kdy tedy pokud si chce spotřebitel stěžovat, tak musí sledovat určitou hierarchii těchto opravných prostředků, pokud chce být kompenzován. Otázka úplné harmonizace. To je, myslím, ten skutečný problém, který zde máme. My bychom samozřejmě se měli snažit o plnou harmonizaci. A určitě bychom měli mít plně funkční digitální jednotný trh. Na druhou stranu bychom to ale neměli dělat na úkor některých pra- práv, která již spotřebitelé mají, která se týká například promlčecích lhůt a podobných aspektů a myslím si, že bychom prostě měli mít u té maximální harmonizace určitou flexibilitu, protože nechceme vytvářet takové situace, kdyby si spotřebitelé mysleli, že vlastně o určitá svá práva přišli. Součástí celého tohoto cvičení by mohlo být také to, že bychom se podívali na to, jak zobecňujeme některé velice dobré prvky v legislativě ochraně spotřebitelů v jednotlivých členských státech. A Jedním z takových prvků je například takzvaná hidden defect guarantee, to znamená záruka za skryté vady, a zde třeba Belgie nebo Francie mají velice dobře fungující systémy. Mohli bychom o tom diskutovat, proč by to takto neměli mít eh, zaručeno všichni občané v celé Evropské unii. Myslím, že jsem zmínila ty hlavní body. A myslím si, že ta směrnice možná bude ještě složitější než eh, ta, kterou řeší kolegové, která se týká toho digitálního obsahu. Zde jak si vstupujeme trošku na minové pole, protože si uvědomujeme, že předchozí pokusy o harmonizaci legislativy v oblasti ochrany spotřebitelů neuspěly. A my se nyní o to musíme pokusit znovu. Něco jsme se již eh, z minulosti naučili, musíme to zohlednit. A ještě poslední věc jeden z dopadů rozšíření rozsahu působnosti této směrnice, aby se to tedy netýkalo pouze online smluv, ale také smluv offline, tak jeden z těch dopadů by rovněž znamenal, že by se e, zrušila klíčová směrnice o ochraně spotřebitelů z roku 1999. To by tedy samozřejmě byl důsledek, e, ale my pokud jde o ty důsledky, nemáme žádné hodnocení dopadu k dispozici. Prostě rozšíření rozsahu působnosti směrnice, to je něco velice vážného, co by mělo být pečlivě zváženo. Děkuji. Chce pan Akimon k tomu něco říci? Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji kolegyně Hautala. My ve výboru IMKO jsme a proto jsem tady taky velice ochotní reagovat a vyslechnout si, co na to říká výbor Jury. Eh, a nejenom, eh, abychom to zohlednili, Myslím si, že e, můžeme výjít od několika základních úvah, které sdílíme všichni. Za prvé, že offline a online je třeba svést dohromady, chceme-li zabránit tomu, aby jenom e, e, profitovali z digitálního jednotného trhu ty velké podniky. Musíme dát malým a středně velkým podnikům příležitost za prvé, aby vůbec vznikly a za druhé, aby se mohly rozvíjet. A to půjde pouze v případě, eh, vytvoříme-li takový soubor nástrojů či pravidel, která budou pro všechny stejná, nikoliv umožňující jenom těm velkým, kteří mají velká právní oddělení a můžou prostě vypracovávat všechny jemnůstky a využívat těch možností, které tady jsou, což vede k tomu, kde by jenom ti velcí na trhu obstáli. Takže tady proto chceme, aby byla stejná pravidla. Do jaké míry budeme potřebovat k tomu další přeskumy? to také vyjasníme na IMKU, kde existuje dotaz na právní oddělení parlamentu, aby tuto otázku se snažili vyjasnit, to tedy přeskoumáme, do jaké míry budeme potřebovat eventuálně ještě další hodnocení, to se tedy vyjasní. také říkáte, že jsme si všichni zajedno v otázce toho, že potřebujeme co nejlepší harmonizaci a ne nějakou úplnou harmonizaci, že tento postup by byl to nejlepší, aby se zamezilo fragmentaci trhu. Ale zároveň říkáte, že tato full harmonization musí být operativní, a to je to nejdůležitější slovo. Musíme tedy něco udělat, co spotřebiteli zaručí vysoký standard, ale co také poskytne možnost podnikům fungovat na tomto trhu. A tady musíme dávat pekelný pozor na nějaký soubor hmm, pravidel, která prostě podniku vůbec neumožní vzniknout anebo se rozvíjet. Evropské přeshraniční onlineové platformy Eh, které nabízejí přeshraniční online prodej, činí pouze 4 celkového digitálního trhu. Zbytek je buď jenom organizován ve vnitrostátním měřítku, anebo z venku, rozuměj z USA. A ta 4 to je naprostá katastrofa pro digitální vnitřní evropský trh, jednotný trh, promiňte, musíme vytvořit takové podmínky, aby u nás existovali velcí a malí nabizitele, poskytovatele, ale to se nám podaří jenom, když budeme mít jasná průhledná pravidla a proto já osobně jsem velmi um, přesvědčen o tom přístupu plné harmonizace. Sdílím názor, že možná budeme potřebovat trošku flexibility, ale ono je to trošku obtížné když chcete vytvořit jedno pravidlo, která má být ještě flexibilní. To je otázka, kterou je třeba vyjasnit. Eh, vy uvádíte eh, ve vašem stanovisku eh, dva přístupy Vyskaše. Já jsem Belgičan a musel jsem s tím hodně bojovat, v tím Vyskaše musel jsem to hájit. To je něco, co existuje, co funguje i před soudy ale spotřebitel o Vyskaše vůbec nic neví. To je třeba říci. Spotřebitel si vůbec není toho nástroje vědomen. On zná jenom ty dva roky, ale neví, že tady existuje to pravidlo Vyskaše. To je něco, co jako advokáti můžeme používat u soudu. A otázka, kterou je třeba ještě vyjasnit, je, zdali vůbec náhrvem komise a s tím, co tady v parlamentu budeme dělat, zda přesto nemůže jen tak jak si mimo toto vyskaše pravidlo existovat, aby každý ho mohl ještě i nadále používat, aniž bychom tady postavili nějaký kůl, vnesli nějaký kůl, který by zničil eh, toto pravidlo vyskaše. Eh, kdyby to mohlo existovat nadále, neměl bych s tím žádný problém. A ten eh, přístup flexibilita lifespan? To jsme, myslím, diskutovali eh, velice otevřeně a máme otázku, zda bychom to mohli um, trošku více diskutovat, čili tu otázku životnosti. Otázka je, zda čísla, která tady jsou, a sice ty dva roky, které tam teď jsou, a dva roky, uh, obrácení důkazní podstaty, tady od toho bych spíše odradil a odešel bych od jednoduchého čísla, od jednotného pravidla, které vede k tomu, že každý, který působí na tomto trhu nebo chce působit na tomto trhu, měl důvěru vůbec tady působit. O, co, o to se vlastně jedná a toto tuto důvěru nevytvoříme, když každý, kdo chce působit na trhu, musí nejprve se obrátit na své právní oddělení, aby vyjasnili, zda může prodat nějaký produkt v Portugalsku, zda tam platí stej na pravidla jako v Německu. Eh, děkuji vám za vaše stanovisko a pokusím se také nalézt na vaše otázky a odpovědi. Děkuji vám mnohokrát. Uh, thank you, Mrs. Děkuji, paní Gebhardt. Yeah, thank you, Děkuji, děkuji vám. Já jsem přece stínová zpravodajka pro sociální demokraty zde ve výboru Jury k této otázce. A napřed bych chtěla poděkovat paní Hautale za velmi dobrý návrh eh, zprávy, který eh, se mi v mnoha bodech velmi zamlouvá a také eh, jej mohu akceptovat. Ale Začnu um, jedním bodem, kde zcela nezdílím váš názor, protože diskuse má konec konců vést k objasnění věcí. A sice jde o definice. My jsme se přece shodli mm, v IMKU a Jury na tom, že definice toho, co bude v rozsahu působnosti ve směrnici o Eh, digitálním obsahu a eh, prodeji zboží eh, budou stejné, aby nedocházelo k mezerám. Ve vašem pozměňovacím návrhu číslo 3 tam chcete ovšem některé oblasti upravit oproti tomu, co děláme. CD, DVD, USB eh, eh, chcete z toho výmout, tak, abyste případně, aby nebyly zastoupeny ani v jedné, ani v druhé směrnici. A já bych chtěla vědět, zdali eh, chcete skutečně, aby vznikla takováto mezera, zda by nebylo smysluplnější to de- definovat tak, aby žádné produkty eh, nepropadly tím sítem, aby vše bylo pokryto, pokud eh, to není eh, pokryto už jinými úpravami. Pokud jde o rozsah působnosti offline, online, tak eh, tady je jasné, že nemůžeme eh, rozlišovat. Není možné, abychom měli eh, jiné právo podle toho, zdali něco nakupují online anebo v prodejně. To je nesmyslné něco takového to připustit a tudíž máte moji naprostou podporu v této otázce. Pokud jde o otázku těch záručních práv, i tady jsem vašeho názoru. Zatím jsme měli měli minimální harmonizaci po dva roky, v některých eh, zemích tři roky, například v Portugalsku, Francii. I v jiných státech máme eh, tu životnost, která se uplatňuje, takže to jsou určité nástroje flexibility, o které bych nechtěla přijít a nechápu, proč někteří spotřebitelé by měli přijít o svá práva. Ostatně jedna Polka, která nakupuje ve Francii, a to online, také má eh, tří eh, letou lhůtu, to znamená lepší eh, záruku, než kdyby nakupovala v Polsku se dvěma roky. Takže proč bychom jim měli toto právo upírat, když už nakupuje online? To jsou tedy obtížné otázky. A také pokud jde o zrušení té hierarchie práv, k kterým se těšíme, například náhrada, dodatečná dodávka. I to by se ztratilo v těch zemích nebo státech, kde to neplatí. Takže to je také eh, určité hledisko, na které bychom se měli přesněji podívat. A proto se domnívám, že v těchto otázkách je úplná harmonizace problematická leda, že bychom zavedli velmi vysokou míru práv. Pak samozřejmě souhlasím s tou úplnou harmonizací, ale pak musíme eh, tady se shodnout na nejvyšší míře práv a nevím, zdali byste souhlasila. Obrácení důkazního břemene, k tomu jsem se vyjádřila už před chvílí a také mm, k otázce vyskaše, to je také něco, co mě, eh, eh, co, čím se zabývám, co existuje ve Francii i v Belgii a není jasné, zcela, zdali eh, tím vaším návrhem by eh, to nebylo zrušeno. To by bylo problematické, protože eh, je to užitečné. Vím, že tato práva nejsou všem občanům známa, ale budou-li na ně upozorněny, tak budou velice rádi, že mají takováto práva v případě sporu. A když v jednom státě eh, určitá práva zrušíme, tak právě zastávající politické situace si dovedu představit, že se vynoří pravicoví populisté, aby toho využili a ještě jednou zdůrazňovali, jak je špatná tato Evropa a že nemůžeme akceptovat, aby to takto pokračovalo. Takže to jsou určitá i politická hlediska, která bychom měli a vlastně musíme zohlednit. A proto velmi varuji před tím jakákoliv práva v jakékoliv evropské eh, zemi spochybňovat a to se mi myslím, eh, vaším návrhem ale děje a také eh, k tomu může vést návrh komise a to považuji za velmi problematické. My sociální demokraté s tím nesouhlasíme. Paní Anderson. Um, Děkuji. K, té, k tomu lepšímu zákonodárství v mé zemi i v dalších zemích eh, je celá řada zkušeností eh, s tou lepší legislativou, provádíme hodnocení dopadu. Já si myslím, že i zde je třeba to hodnocení dopadu provést, ale různé asociace spotřebitelů hovořily o tom, že to hodnocení dopadu musí být eh, případně provedeno řádně, eh, zodpovědně, za účasti relevantních aktérů. A já se trošičku obávám, aby to skutečně tak bylo provedeno. Já obecně vítám vaši zprávu, včetně té volby opravných prostředků a myslím si, že ty skryté vady, my to tady u nás eh, v naší zemi eh, takto nemáme, alespoň tedy ne úplně stejně upravené, ale myslím si, že je třeba se na to podívat, tak abychom zaručili, že ta práva spotřebitelů nebudou poškozována. Potom ještě k článku 17 eh, vymáhání, enforcement. Tam si myslím, že ten článek je poměrně slabě formulován jak v té směrnici o digitálním obsahu, tak u toho návrhu o prodeji online. Protože eh, lidé tam tedy, eh, jak si, pokud jde například o povinnosti členských států zaručit eh, sladění s tou eh, směrnicí, že to není úplně jaksi silně formulováno, ale z mé zkušenosti vím, že ta ustanovení, která se týkají skutečně vymáhání té legislativy, nejsou razantně a silně formulován a že členské státy potom mají jaksi velký prostor, aby je mohla různým způsobem oslabovat. Takže to bychom ještě měli asi podrobněji prodiskutovat. Co pan Štágmajer za komisi? Přejete si vystoupit? Ano, děkuji za slovo. Já se asi nejprve zaměřím na tu životnost, na ten lifespan. Paní Hautala zde zmiňovala zdroje a otázku trvanlivosti. K tomu se komise může pouze připojit k tomu, co říkala. A komise již eh, v podstatě eh, jak určité hodnocení provedla, protože jsme zároveň eh, navrhovali akční plán objevového hospodářství a my jsme to pouze jaksi přesunuli do jiného článku, ale vysvětlím ještě celý ten obsah. My plně chápeme argumenty pro zařazení těch kritérií pro životnost eh, mezi ta kritéria souladu, ale týká se to eh, také problematiky toho dvouletého záručního období. Zde v podstatě máme dva systémy s odlišnými uh, jaksi charakteristikami. Máme zde jednak prodejní legislativu, kde jsou tedy e, stížnosti uplatňované vůči prodejci, ale potom jsou tam nějaké defekty či vady a s tím se musíte obrátit na producenta nebo na toho, kdo vlastně e, designoval jaksi ten výrobek tak, e, že nevydrží. Takže jsou zde e, dva takovéto e, systémy. Ten systém, který se e, týká stížností na prodejce, ten musí být velice snadný a jednoduše použitelný pro spotřebitele. Zatímco ten druhý systém, který se týká té trvanlivosti, tak to je velice technické a týká se to pouze některých druhů výrobků, třeba toho nábytku, nikoli všech. A potom je zde ještě u těch dvou systémů rozdíl v té, záruč, v té lhůtě. Například u toho prvního, eh, u těch stížností na spotřebitel, na eh, prodejce, tam je dvouletá lhůta a je to prostě jednoduše stanovený eh, čas a dosahuje se tím určité uniformity. Zatímco u té trvanlivosti, jak profesor Toner vysvětlil, tam jsou mnohem důležitější než pouhá nějaká stanovená doba, ta pravidla používání. Pokud si vezmeme třeba vysavače, tak tam je maximální doba 5000 hodin použití. A zde samozřejmě je velký rozdíl, pokud ten vysavač použijete jednou za měsíc, anebo pokud pět hodin denně luxujete. Samozřejmě, že pokud luxujete eh, každý den vydatně, tak eh, jak si ta trvanlivost vyprší za mnohem kratší dobu, než když luxujete jednou za půl roku. Takže u toho druhého systému tam to nezávisí ani tak na nějaké prosté časové délce, ale na frekvenci používání. My zde máme samozřejmě inspiraci z různých systémů. Například jsme analyzovali nizozemský systém a na jeho základě jsme také jak si prováděli ten návrh, protože ten právě se opírá o ten lifespan. Já zde mám tabulku, která je rozdělená podle jednotlivých sektorů elektrických a elektronických spotřebičů. A zde by bylo potřeba, abychom se shodli se všemi producenty a prodejci, jak budeme tuto tabulku používat. A my jsme na základě toho vypracovali 10 kate- podkategorií produktů. Jsou tam televize, smartfony, počítače, kávovary. 10 pod- podkategorií tedy. A v rámci každé té podkategorie ještě další podkategorie podle ceny těch, eh, jaksi, těchto cenových kategorií je od jedné až po sedm a v důsledku toho máme 29 různých období tedy časových období. A v Nizozemsku jsme se všech eh, stakeholderů potom ptali a oni nám řekli, že takový systém by rozhodně právní záruky, právní jistotu neposkytoval. A proto se tedy komise rozhodla, že pro tu sales law, pro prodejní zákony, zákony o prodeji, tam musí být jedna jediná jaksi časová lhůta, zatímco pokud hovoříme o té trmadlivosti zboží, tam je třeba velice pečlivě a podrobně rozlišovat a stanovovat různá ta kritéria souladu. To je první věc, kterou jsem chtěla říct. A ještě druhá věc, zareagoval bych eh, alespoň stručně na některé dotazy, které zde padly. Paní Hautala zmiňovala to naše hodnocení dopadu. Samozřejmě komise velice ráda předloží takový návrh, který bude obsahovat eh, solidní údaje. My jsme se soustředili především na tu digitální dimenzi, ale v srpnu a v září jsme vám poskytli i další údaje a potom ještě chci zmínit bod 16 interinstitucionální dohody, kde se říká, že komise může v kterémkoliv bodě toho legislativního procesu poskytovat nové údaje a to jsme také udělali, tak aby je spoluzákonodárce mohl zohlednit. Potom chci zmínit ještě tu úplnou harmonizaci. To je samozřejmě velice důležitá věc. Opět nechci zde zacházet do detailů, ale chci zdůraznit jednu věc. My musíme zvážit, rovněž zájmy podniků, především malých a středních podniků. A jaký je zájem podniků, pokud jde o tyto dva návrhy? Tam skutečně jde o úplnou, oni chtějí úplnou harmonizaci. Podniky prostě chtějí mít jednu jednotnou sadu pravidel, podle kterých budou moci prodávat své výrobky. Pokud toto nebudeme v té směrnici mít, tak podniky vůbec eh, nebudou o takováto pravidla stát. A to je velice důležité si uvědomit. Pokud u těch jednotlivých klastrů, jak to navrhovala paní Hautala, budeme mít eh, systémy, které budou jaksi stanovovat eh, přísnější požadavky, to znamená, že třeba tam bude volná, jaksi svobodná volba těch opravných prostředků versus hierarchie, ty skryté vady, které v některých zemích jsou, v jiných nejsou. A potom je zde ještě ta otázka, kdo bude tedy mít, na kom bude ležet důkazní břemeno, tak to vše se jaksi musí nějakým způsobem sloučit. A pokud se nám to podaří, tak eh, jaksi eh, bude ta legislativa, ta evropská legislativa jaksi eh, lepší, než je v jednotlivých členských státech. Nicméně pokud to nezaručíme, tak eh, pokud budu nějakým eh, obchodníkem a budu muset čelit různým pravidlům v různých členských státech, tak asi nebudu mít zájem ty výrobky prodávat eh, všude. A samozřejmě, pokud jde o tu lepší regulaci, tak zde je třeba ještě zvážit to rozšíření dosahu působnosti. Děkuji také Evropské komisi. To byl poslední příspěvek eh, k tomuto bodu a ještě bych vám rád připomněl, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů k tomuto bodu je 10. ledna. Nyní můžeme pokračovat. Další jednání bude za zavřenými dveřmi, proto bych rád požádal všechny z vás, kdo se eh, jaksi eh, nemáte účastnit eh, jednání za uzavřenými dveřmi, abyste opustili sál a ještě jednou poděkuji panu Tonerovi za jeho dnešní přítomnost.